ověřil eh, pověřovací listiny Ivaryho Padara, Jorga Mojtena, Lukasa Mandla, Michala Dedžena a navrhuje potvrzení jejich mandátu od 6. listopadu, 8. listopadu, 30. listopadu a 1. ledna. Jsou nějaké připomínky? Tyto mandáty jsou tedy potvrzeny. Viktor